si myslím, že to se dá všechno tady napravit. Srdečně vás vítám v ústatním výboru, v výboru pro ústavní otázky. Stěžejním bodem naší práce v posledních sedmi letech, se dá říci, byly snahy o zpracování nové reformní smlouvy. Reformní smlouva je ten produkt, který máme před sebou na stole. A samozřejmě nás zajímá, jak české předsednictví se postaví k tomuto tématu, jak jaký, k jakému vývoji dojde v následujících měsících, neboť Evropská rada schválila závěry v prosinci a podle toho se očekává, že ratifikační proces bude ukončen do října 2009. Rada také schválila závěry pro přechodné období, tedy pro také instalování zřízení institucí. Bylo také něco řečeno o počtu poslanců v Evropském parlamentu z hlediska nového harmonogramu. Také rada se vyjádřila k volbám a také k nominaci če, předsedy komise musíme také zvážit, jak bude instalována celá komise a rada také schválila různé další věci pro eh, předsednictví rady, ministerskou radu a pro Evropskou radu my zjišťujeme, že existuje celá řada právních otázek, také politické otázky, jak s tímto zacházet a my si dnes ráno pozorně vás vyslechneme, co k tomu můžete říci. Já již jsem deset let zde v Evropském parlamentu a málo které předsednictví mu se dostalo tolik pozornosti. Jako českému předsednictví na plénu jsme řekli, že je to první země, která pochází z Varšavské smlouvy a nyní vede Evropské unie. I to je skvělý vývoj svobody, také mož, našich společných možností a o to důležitější je, aby vaše předsednictví bylo také úspěšné. Musím však také říci, že skeptické tóny, chci to říci diplomaticky, slyšíme z Prahy z různých stran, také s překvapením čtu, co se občas říká v Senátu. Já vím, že vy na, za to nejste zodpovědný. My bychom si bývali přáli, aby ratifikace smlouvy ve vaší smlouvě, by, ve vaší zemi byla uzavřena před předsednictvím, což znamená, že byste měli volné ruce bojovat s dalšími problémy, ale nyní máte ještě ve vaší zemi ratifikaci před sebou. Já jsem si také včera přečetl v médiích, co se říká a překvapuje mě to trošku, protože si nemyslím, že můžeme začít od počátku a nebo že můžeme ještě stanovit podmínky pro ratifikaci. Já si myslím, že jestliže uh, určitá členská země podepíše smlouvu, tak má také povinnost loajality tuto ratifikaci provést a tedy provést ji úspěšně. Je tady taková určitá necnost. My jsme z Varšavy slyšeli, že podpis se má dát teprve tehdy, až jiná země podepíše. Jestliže začneme tuto hru mezi 27 zeměmi, až každý bude čekat na to, až druhý podepíše, tak nemusíme vůbec začínat. A tady vznikla taková mentalita, která mě velice překvapuje. Neplnit povinnosti, ale dívat se na to, zdali druhá strana ratifikuje nebo ne. A já si myslím, že to je neslušná hra, která by vůbec neměla být připuštěna, vůbec bychom se do ní neměli měli pouštět. V tomto výboru také se zabýváme dalšími důležitými otázkami. Lobismus u evropských institucí, to je trvalé téma. Zde vyzýváme také radu, aby se na zpracování tohoto tématu podílela, tak abychom měli jednotný postup. Na vašem programu také jsou evropské agentury které jsou jistým způsobem chaotické, tedy z toho hlediska, jak vznikají, jak jsou kontrolovány a tady si parlament již dlouho přeje více pořádku. My jsme také podepsali prohlášení komunikace a partnerství. Jsme před evropskými volbami a bylo by zajímavé, co udělají vlády společně s námi a také s komisí, aby informovali o občany a také přiblížili občany Evropské unii. Takže je to celá řada otázek. Pane Vondro, máte slovo. Yeah, thank you, thank you. Ano, děkuji. Joe. Chtěl bych nejprve všechny pozdravit. Dobrý den. Některé z vás již znám z těch intenzivních kontaktů, které jsme vedli v posledních měsících, když jsme připravovali velice zodpovědně naše předsednictví. Je pravda, že pro nás je to takový určitý test, je to zkouška ohněm, protože e, tuto úlohu na sebe bereme poprvé v historii. A to v době e, velice takové jaksi záhludné a obtížné, kdy eh, je nastalo takové obtížné mezinárodní prostředí mm. a mm, my tento týden zde eh, prezentujeme program Českého předsednictví na příští měsíce, tak jak to se dělalo vždycky a možná, že jste zde se setkali s různými členy naší vlády a bude to určitě pokračovat, eh, protože Eh, já myslím, že teď v Bruselu tento týden mm, byla skoro celá česká vláda, aby prezentovala eh, program v různých výborech Evropského parlamentu. Takže eh, ale my jsme nezačali v tomto druhém či třetím týdnu předsednictví, ne, my jsme začali skutečně 1. ledna, hned nad ránem já jsem ani nemohla oslavovat konec roku, protože jsme již tehdy anticipovali, že přijde krize. První krize to byla Gaza, protože to byly dvě fáze, jednak ty letecké útoky, ke kterým eh, došlo již eh, ke konci prosince a potom ta pozemní invaze do Gazy, eh, která, myslím, nastala v sobotu večer, snad třetího to bylo. A potom Plyn. Zde jsme vedli intenzivní jednání s oběma stranama konfliktu. A my před eh, třemi lety jsme se dohodli na takovém eh, mechanismu včasného varování. To bylo v době, kdy také došlo ke krizi eh, rusko-ukrajinského vztahu a tento mechanismus víceméně zafungoval, protože jsme obdrželi dopis od předsedy dozorčí rady Gazpromu a také od míst to předsedy ruské vlády. Pár dní předem vlastně jsme mohli očekávat, že nastanou potíže, ale neočekávali jsme, že budou tak rozsáhlé. Očekávali jsme, že třeba mm, mm, na pár dní poklesnou dodávky o 40 mm, tak jak to eh, již bylo v minulosti. Nikdo neočekával však eh, Eh, takový radikální krok, to znamená úplné přerušení dodávek eh, a do Evropy a polovina Evropy eh, se dostala do velkých potíží. Musím vám říci, že jsme připravovali program, který stojí na 3E, ekonomika, energie, a zde si myslím, že jsme již dobře anticipovali, a to velice přesně, e, protože pro nás e, bezpečnost dodávek energií, to je jedna z priorit programu a bude to i priorita na e, zasedání v březnu. A třetí E, to je Evropa ve světě, externí vztahy. Prošli jsme skutečnou zkouškou ohněm právě v oblasti dodávek energií. Všem se nám líbí krásná slova o tom, že potřebujeme solidaritu v EU. Toto jsou krásné řeči. Ale když potom e, se postavíme tváří v tvář realitě a když se dostaneme do situace, že e, jsou země jako Slovensko, Bulharsko, nebo do určité míry i Maďarsko, které eh, mají takové obrovské problémy, no tak potom dodávka plynu se stane politickým problémem číslo jedna. Plní titulky. A a jiné členské země, Londýn, Brusel, Borlín, Berlín, tak tam e, se to objevovalo na druhém, třetím, čtvrtém místě důležitosti v novinách. Ale my tře- musíme zachovat jednotu Evropy a musí vystupovat efektivně. A mm, proto je třeba vést Eh, vést eh, Evropu eh, tak, abychom si nevytvořili jiné problémy. Ono to, hm, ono to byl těžký úkol, protože my jsme museli vyjednávat s oběmi stranami. A um, museli jsme jednat tak, abychom také nezaplatili za jejich provinění, za jejich špatné jednání. Naštěstí Díky bohu se nám to podařilo. My jsme dotlačili Ukrajince i Rusy k tomu, aby hm, se posadili za vyjednávací stůl, protože to odmítali. A díky té dohodě o monitoringu jsme mohli tam nasadit inspektory, eh, kteří hlídají produktovod a tak jsme eh, mohli nalézt konečné řešení. I jsme se vyhnuli rozdělení Evropy, protože Rusové si tam zvali zástupce eh, těch, kteří eh, dováží ruský plyn a mm, mm, pozvali si je v mm, sobodu, protože to byl takový pokus nás rozdělit v Evropě. Nebylo snadné eh, i přesvědčit politiky v Bratislavě, v Sofii a v Budapešti, aby se spolehli na Evropskou unii, že Evropská unie je tady právě proto, aby jim pomohla řešit problémy. Já myslím, že musíme vyvodit po naučení v tom, že solidarita, o které tak často hovoříme, že tato solidarita eh, se musí převádět v reálná opatření pro eh, eh, řešení těch krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých problémů, tak abychom mohli jednat tedy situacích, kdy jsou ohroženy životní zájmy některých členských států. Já jsem byl požádán, abych eh, mm, zde předvedl takový pětiminutový úvod do programu, ale myslel jsem si, že bylo vhodné, abych vám řekl určité aktuální informace o tom, co jsme dělali za poslední tři týdny, tedy za první tři týdny našeho předsednictví, když se to přímo netýká ústavně právních otázek. A nyní, jaké je téma naší rozpravy zde dnes? Víceméně to jsou hlavně institucionální otázky. A když já se podívám na e, těch šest měsíců našeho předsednictví, tak bych je rozdělil do dvou polovin. První polovina především ta se bude týkat eh, otázek ekonomických, energetických a určitých externích vztahů. A eh, vyústí to na samitu v březnu. A potom nastane druhá polovina, respektive druhé čtvrtletí roku. Určitě to bude velice důležité právě kvůli institucionálním otázkám, protože se budou připravovat volby do parlamentu a také se bude připravovat červnový summit, který by měl přijmout významná rozhodnutí. Za prvé půjde o to, o takový follow-up tedy o dny, které budou následovat hned po volbách do Evropského parlamentu. Zde my máme povinnost vyplývající ze závěru z prosince a to je otázka tedy budoucího prezidenta komise. A potom také půjde o budoucnost Lisabonské smlouvy, což také je třeba nahlížet ve světle závěrů Evropské rady z prosince. Zde určitě naše předsednictví vítá dohodu, které bylo dosaženo na prosincovém samitu směrem tedy k, k Lisabonské smlouvě. I děkujeme moc francouzskému předsednictví, že se mu podařilo vyjednat e, tuto dohodu a děkujeme i irské vládě za konstruktivní a pozitivní roli při prosincové schůzi. Výsledek je vyvážený a na žádost Irska členské státy se dohodly, že poskytnou určité právní záruky týkající se těch otázek, které se ukázaly jako problém při referendu v Irsku. A zároveň, eh, samozřejmě mm, v závislosti na tom, jak toto potom bude rozpracováno, eh, tak eh, za předpokladu, že ta implementace bude uspokojivá, tak irská vláda se zavázala, že se bude snažit o ratifikaci Lisabonské smlouvy do konce mandátu stávající komise. Ostatní členské státy nebudou povinny ratifikovat Lisabonskou smlouvu pro tento účel. Prosencová Evropská rada také se dohodla na několika prohlášení s cílem vzít do úvahy průtahy v procesu ratifikace Lisabonské smlouvy, což znamená především eh, různé přechodné režimy, které se týkají organizace předsednictví Eh, mm, mm, což bude následovat okamžitě po datu účinnosti Lisabonské smlouvy a také se to bude týkat počtu evropských poslanců pro období 2009 a 2014. Eh, eh, výsledek mm, Evropské rady z prosince to je pouze začátek celého procesu. Je třeba dále pracovat na budoucích právních zárukách a také i v prosinci bylo dohodnuto, že toto se učiní do poloviny roku 2009, jinými slovy do červnové Evropské rady. Proto my přijmeme veškeré nezbytné kroky, abychom zajistili, že toto datum bude respektováno. Abych uzavřel toto téma, tak bych chtěl poukázat na dvě oblasti, eh, které především leží eh, na srdci našemu českému předsednictví v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. Za prvé je to posílená role Evropského parlamentu a národních parlamentů na fungování eh, Evropské unie. Určitě to přispěje k větší demokracii a k větší zodpovědnosti EU. Osobně se domnívám, že Eh, zásadní je zde ten důraz na subsidiaritu a demokratickou kontrolu, protože tak Evropa se přiblíží občanům a je to především důležité ve světle nastávající kampaně, volební kampaně do evropských voleb. Určitě velice úzce sledujeme názory výboru AFKO v této věci, tak jak to vyjadřují někteří z vás, ať je to Jo Leinen, Elmar Brock a i zpráva Jean-Luca Dehena a názory dalších. Uh, my country. Ptali jste se na mou zemi, takže nyní řeknu pár slov k tomu. Pokračuje ratifikace v Českém parlamentu. Včera proběhla v zahraničním výboru rozprava. Myslím si, že proběhne ještě jedno zasedání pár důležitých výborů v první polovině února, protože se snažíme vyřešit jeden konkrétní problém, tak aby se v plénu mohlo hlasovat o dvou věcech. První je Lisabonská smlouva jako taková a za druhé závazný mandát pro zjednodušené, zjednodušení smlouvy. To bylo řešení které přijaly některé členské státy jako Spojené království, Německo, Nizozemsko nebo Finsko. Ty se dokážu vzpomenout. A potom se to dokončí. Vláda se tedy zavázala k tomu, že tento proces uvede do úspěšného konce. A úspěch znamená kvalitu rozhodování. Ta je důležitější než rychlost protože někdy, když se koná rychle, tak se mohou dělat chyby, mohou vzniknout problémy a to bychom určitě nechtěli. Nyní pár slov eh, ještě k další pro vás nesmírně důležité otázce a mimochodem já už jsem před dvěma dny byl ve výboru LIBE a také o tom hovořili, je to otázka transparentnosti. Nejprve bych chtěl upozornit eh, na několik ponaučení, které si rada učinila z praktických zkušeností s prováděním nařízení 1049 z roku 2001 a také bych se chtěl krátce vyjádřit k některým identifikovaným potřebám revize tohoto velmi důležitého právního nástroje. Rada si pochopitelně uvědomuje stávající potřebu novelizace tohoto zmíněného nařízení, ale přitom je přesvědčena, že toto nařízení fungovalo víceméně pozoruhodně dobře a že jeho implementace nevedla k žádným zásadním problémům v radě od té doby, co vstoupilo v platnost v prosinci roku 2001. Existence jednoho centrálního rejstříku dokumentů, který byl vytvořen už předtím, než vstoupilo účinnost nařízení 1049 asi také hraje svou roli. Veřejný registr radovi, eh, dokumentů rady, který už obsahuje určité odkazy k více než milionu dokumentů, které vznikly od roku 1999, dostává vstupy přímo z elektronického archivního systému, který se jmenuje Workflow. Já bych tady nechtěl zacházet do podrobností, protože máte zájem o diskusi. A pokud tomu to je, pokud tomu tak je, tak se k tomu můžeme vrátit. Obecně řečeno, budeme s vámi spolupracovat. Možná je ještě příliš brzo na to, aby se předsednictví podrobně vyjadřovalo k některým návrhům, které povstaly v některých výborech Evropského parlamentu, včetně tohoto výboru, a které nyní musí být zapracovány do konečné zprávy, která je v gestci výboru Libe. Takže určitě by bylo dobré mít na mysli, že stávající režim, který platí pro radu, parlament a komisi, má ve své budoucnosti právo k co nejširšímu přístupu a velmi širokou definici slova dokument. A také to, že instituce musí jeden po druhém a provádět revizi dokumentu na základě toho, čemu se říká harm test. Takže my chceme vyrovnat na jednu stranu přístup a na druhou stranu ochranu určitých veřejných a soukromých zájmů. Třetí oblast, která vás předpokládám zajímá, je společná komunikace o Evropě, či komunikace o Evropě v partnerství před eh, volbami do Evropského parlamentu. Myslím si, že otázka komunikace o Evropě je je nadále velkou výzvou jak pro radu, tak pro členské státy. Asi si vzpomenete, že na konci října roku 2008 Evropský parlament, Rada a Komise učinili pozoruhodný krok upředu v této oblasti tím, že podepsali deklaraci, která se jmenuje Partnerská komunikace v Evrop- o Evropě. V kontextu této politické deklarace tyto tři instituce uznávají, jak důležité je, zabývat se výzvou komunikace o Evropské unii v partnerství mezi členskými státy, evropskými institucemi, tak aby se zajistila účinná komunikace a objektivní informace co, nejšir, co nejširšímu obecenstvu. Jak víte, priority komunikace mezi institucemi pro rok 2009 jsou logicky nadcházející volby do Evropského parlamentu, klimatické změny, protože to je velká výzva, když jednáme s americkou vládou a s dalšími globálními hráči zapojenými do tohoto procesu. A následně také 20. výročí demokratických změn či pádu železné opony ve střední a východní Evropě. To je velmi důležité pro polovinu Evropy, protože bez té události, již výročí si budeme letos připomínat, bychom tady dnes spolu neseděli. A další důležitá věc je reakce Evropské unie na finanční krizi a na zpomalení růstu či v některých zemích Evropské unie dokonce recesy ekonomiky. Co se týče termínu voleb v roce 2009 přímé volby do Evropského parlamentu poskytují dobrou příležitost komunikovat více s občany o evropských otázkách, informovat je a podpořit je v účasti v politické rozpravě. České předsednictví se v tomto kontextu následně těší na spolupráci s parlamentem a s komisí, jejíž cílem bude úspěšné provedení komunikační strategie Evropského parlamentu. Rád bych také připomenul, že eh, Česká republika dala určitý impuls k propagaci tématu 20. Eh, výročí demokratických změn ve střední a východní Evropě jakožto společné prioritě roku 2009. Mělo to dva cíle. Za prvé, připomenout to jako důležitý milník v evropské historii a dále vzdělávat, poskytovat eh, podporu lidským právům, základním svobodám, právnímu státu a dalším hodnotám, na kterých stojí Evropa. Bude to velice užitečné především pro ty, kteří přímo neza, nezažili toto období, podívat se na to, že a uvědomit si, že spousta hodnot, které dnes máme k dispozici, a nejsou samozřejmosti a neměli bychom je jako takové brát. Je jasné, že předsednictví se těší na spolupráci s dalšími institucemi a vytvoření určité synergie v oblasti přípravy informačních kampaní na další dvě důležitá témata tedy eh, energetika, klimatické změny na straně jedné a finanční krize na straně druhé. A nyní ještě pár slov nakonec k regulačním agenturám. Příslušné pracovní skupiny Rady, jak víte, dokončili přeskum sdělení komise nazvaného Evropské agentury Cesta dopředu. Komise navrhla zahájení meziinstitučního dialogu o společném přístupu k regulačním agenturám. 13. listopadu Rada přijala pozvání, které 7. května roku 2008 vydal předseda komise, Účastnice se na pracovní skupině mezi institucionální, jimž cílem bude diskutovat společný přístup k regulačním agenturám. Kopie tohoto dopisu byla také zaslána panu předsedovi Evropského parlamentu Peteringovi. V tomto dopise bylo napsáno, že rada, si uzná, že rada uznává důležitou roli regulačních agentur v provádění politik Evropské unie a sdílí zájem na tom, aby se z nich stal efektivnější nástroj. Následně jsme tedy připraveni s Evropským parlamentem a s radou co nejdříve zvážit témata, která se týkají založení a fungování regulačních agentur. Těšíme se na první setkání mezi institucionální pracovní skupiny, která by v zásadě se měla setkat někdy příští měsíc. Závěrem, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, už řeknu jenom pár slov. Vědomuji si, že jsem neprobral všechna aktuální témata, ať už se to týká komitologie nebo rolí a zodpovědnosti Evropského parlamentu a národních parlamentů podle nové smlouvy. Myslím, že budeme mít dostatek času na to, abychom si to probrali podrobněji. Máme ještě na to 45 minut. Děkuji za slovo. So, Alexander Fontra, thank you very much for uh, Děkuji vám za to, že jste tady prezentoval stěžejní úkoly českého předsednictví, tak jak již říkáte. 1. ledna vypukla jak eh, krize s plynem, tak i krize v Gáze a ovlivnilo to vaši práci. Já musím říci, že oba dva body jsou přímo také spojeny s ústavními záležitostmi a s novou smlouvou. Jde to přímo do centra reformní smlouvy, jak víte, tak solidarita je jeden princip, který je zakotven v nové smlouvě a energetická politika by také spadala do pravomocí EU a když jsem se díval na Gázu, tak jsem viděl, kolik politiků z Evropy tam jelo. Kushner, Schwarzenberg, Solana, Sarkozy, Steinmeier. Myslím si, že žádná ze stran nebrala Evropu vážně, protože nehovoří stejným jazykem. Vysoký zástupce který by pak měl velice důležitou roli v nové smlouvě a také předseda rady to by byl hlas Evropy, to znamená, že obě dvě krize přímo souvisí se smlouvou a s tím, co nová smlouva má zlepšit. Vy jste hovořil o zárukách, které re chtějí také partneři dát Irsku. Je třeba vidět, co to znamená záruka. Já jsem si myslel, že některé body jsou zcela očividné, například eh, daňová politika je již jednomyslně schválena, takže já nevím, jaká záruka by se tady mohla dát. Já se nedomnívám, že v politice těžko můžete dávat zároky na věčnost. Neustále se všechno mění v politice, takže těžko takovéto zároky můžete dávat. Včera jsem četl v EU Observer slova o pana Ševčika, který nás také hostil v rámci Kozaku. On tady hovoří o tom, zdali záruka daná Irsku byste také vztahovala na všechny ostatní e, země, jako například na Českou republiku. Nevím, zdali je toto individuální nápad, ale nebo zdali je to tak taková myšlenka celkového senátu. Zdali je toto relevantní. My tady máme hezký seznam řečníků. Pan Dehan je první řečník který zpracovává naši zprávu pro institucionální rovnováhu. jean Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem vděčný eh, českému předsednictví za to, že tady můžeme vysvětlit různé body. A vy zajistíte, pochopíte, že se zaměřím na přechodné období tak, jak je to také uvedeno v závěrech Evropské rady z prosince. Přesně je řečeno, se chci zaměřit na dva body. Za prvé, na to, že Evropský parlament, tedy na Evropský parlament, zde bylo řečeno, že když bude Lisabonská smlouva schválena, takže tak, jak je to v Sabonské smlouvě zakotveno, že tedy e, přijde více poslanců do Evropského parlamentu, ale potom tady otázka zní, jak budou zvoleni tito poslanci, e, budou si to řídit vlastní země a co se s nimi také stane v mezidobí. Přesně řečeno Eh, tedy co se stane, než potom v určitém protokolu budou křesla těchto poslanců zaručena. To musí také vědět eh, jednotlivé státy a tyto poslanci mají také dvě nejistoty. Za prvé, dokud nebude schválena Lisabonská smlouva, tak vlastně neexistují, protože z toho eh, vychází jejich oprávnění a za druhé, až bude Lisabonská smlouva schválena, tak eh, budou pouze virtuálně existovat, dokud nebude existovat protokol. Oni vzniknou teprve tehdy, až vlastně eh, toto bude zakotveno přímo v protokolu pro jednotlivé členské státy. Proto se vás tam zdali moje interpretace je správná. Zdali je to tedy úkol členských států rozhodnout sami, jak tito dodateční poslanci do Evropského parlamentu budou zvoleni a potom, že bude také existovat období, kdy budou tito poslanci v absolutní jistotě, to znamená, než bude Lisabon schválen a potom, až bude schválen, tak budou pouze virtuální a že budou existovat eh, eh, skutečně, až bude schválen také protokol. To je tedy moje interpretace závěru z prosince. Ptám se vás, interpretoval jsem to správně? A za druhé? Jiný druhý závěr rady říká, že bezprostředně po volbách do Evropského parlamentu začne nominování komise. Přesně je řečeno, že Evropská rada také jmenuje nového předsedu komise. K tomu také několik otázek. Jestliže rada okamžitě po evropských volbách zahájí proces, pak to ještě bude spadat pod smlouvu z NIS. A tady existuje jasný rozdíl podle NIS a Lisabon o tom, jak se rozhodne o novém předsedovi komise. Neboť podle NIS Předseda komise je jmenován radou a potvrzen eh, parlamentem a podle Lisabonu je zvolen parlamentem. Po konzultaci s parlamentem, tedy než vůbec bude jisté jméno navrženo. Tady bych se chtěl dozvědět, jak se k tomu staví české předsednictví. Já v každém případě navrhuji, aby parlament by že by parlament měl říci, že i když Lisabon ještě neplatí, takže konsultační jednání také se, zohlednění, se zohledněním e, volebních výsledků, že by se to již nyní mělo aplikovat, ale jinak to také znamená, že na to musí být stanoveno určité období. Já vím, že proto se plánuje také Evropská rada 16. června a také je, eh, je absolutně nemožné, aby by v období mezi evropskými volbami a 16. červencem konsultovat s poslanci Evropského parlamentu eh, o eh, této záležitosti. Já si myslím, že v této krátké době to vůbec nejde, proto se ptám českého předsednictví, zdali vůbec je ochotno se tímto zabývat. A potom ještě dotečná otázka, očekává se od parlamentu, že navržený předseda komise bude zvolen, než bude jasné, jak to dopadne s Lisabonskou smlouvou. A já si myslím, že z hlediska perspektivy přijetí Lisabonu není dobrý nápad již zahájit eh, jmenování komise, než budeme vědět, co se s Lisabonem stane, protože u složení komise například také budou velké rozdíly, budou také velké rozdíly, to znamená, existují velké rozdíly mezi současnou dobou a budoucností. Tam je například také funkce vysokého představitele. Takže si myslím, že bychom skutečně tak dlouho měli vyčkat. Proto otázka. Sdílí české předsednictví tuto úvahu? A poslední otázka, pane předsedo. Myslím si, že by bylo moudré, a to je moje prozba a můj návrh, aby české předsednictví rady konzultoval s parlamentem, než bude parlament rozpuštěn. Abychom se dohodli na tom, jak budeme po volbách postupovat. Pokud nebude učiněna dohoda a parlament potom bude muset improvizovat, pak by to nebylo dobré. Proto se domnívám, že české předsednictví a náš parlament a především tento výbor pro ústavní otázky by rychle měl také toto vyjasnit. Měla by být udělána dohoda mezi parlament a radou, tak aby nový parlament měl základ, na kterém bude moci pracovat. Děkuji Jean-Luc Dehan za důležité otázky. Musím ukončit seznam řečníků, který je již nyní velice dlouhý, Richard Corbett. Prosím, trochu kratší. Já jsem včera řekl, že bývalí premiéři smíjí mluvit to trochu déle, ale prosím. Mám jednoduchou otázku, velice stručně. V mé zemi je možné sázet na politické události. Třeba můžete si vsadit na datum příštích voleb do parlamentu. Můžete si vsadit na eh, to, jak bude veliká většina Labour Party. No, na další věci si můžete vsadit. Já se ptám, kdybych si měl vsadit na datum, kdy Česká republika ukončí ratifikaci Lisabonské smlouvy, jaké datum byste mi poradil, na které bych si měl vsadit? Simple and short question, okay. Ano, jednoduchá, stručná otázka, baron Crespo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já v podstatě jsem měl podobné otázky jako pan Dehan. V souvislosti eh, se složením Evropského parlamentu, což je téma, Eh, které i zde hodně zmiňoval předseda rady, tedy demokratická kontrola, to je důležité. Ale v tomto okamžiku musím říci, že máme 18 eh, poslanců z 12 států, kteří nějak tak vysí ve vzduchu. Čeká se na účinnost Lisabonské smlouvy. Týká se to složení parlamentu a demokracie samotné. A vlastně mm, tady i vysí ve vzduchu ty legislativní kompetence, které případně do budoucna bude mít Evropský parlament to není téma jedné či druhé země, to je téma, které se týká všech. E, my jako skupina poslanců, my jsme předložili pozměňovací návrh k jednacímu řádu pana Korbeta. My jsme navrhli, e, že na základě toho precedentu, když se sjednocovalo Německo, tak ti poslanci, kteří jsou na seznamu ve všech zemích eh, a kteří eh, budou zvoleni, tak se budou považovat za pozorovatele, než nabíde účinnosti Lisabonská smlouva. To není dobré řešení, ale je to takové řešení, které nám umožní řádné fungování demokracie v očekávání rozhodnutí v některých členských státech, včetně té vaší. A ještě jedna otázka, pane předsedo. Podle informace, které mám, tak eh, eh, eh, vím nebo chápu, že asi v Českém parlamentu se ještě bude protahovat ta ratifikace. A co česká vláda čest, je Eh, je to nějak podmíněno, tedy ratifikace Lisabonské smlouvy s eh, ratifikací té dohody o radaru. Eh, to je <laughs> něco, co se týká samozřejmě všech spojenců v NATO a všech členských států EU e a je to vnímáno negativně. Tedy chtěl bych vidět, jaká je pozice české vlády. Děkuji. Gracias, uh, Andrew Pane předsedo, Děkuji. To je velké potěšení, že zde vidím zástupce českého předsednictví a to především proto, protože eh, v průběhu podzimu náš výbor se stal eh, velkým znalcem eh, českých interních ústavních problémů. Já bych tomu ale řekl pouze dvě věci. Za prvé, e, samozřejmě je e, hodně co říci na adresu tedy korunovaných hlav států, e, ne vždycky plní promptně pokyny parlamentu. A za druhé, já lituji když jsem slyšel prohlášení premiéra Topolánka ve Štrasburku, kde on eh, řekl, že smlouva z NIS v podstatě má přednost před reformní smlouvou. Takže hm, hm, hm, to asi nepomůže eh, k tomu, aby Irsko změnilo přístup ke smlouvě. Já doufám, že předsednictví určitě bude mít úspěch a že se mu eh, podaří eh, tedy změnit ten politický altruismus ve formu, kterou lze označit jako právní záruky. A já bych tady měl takovou radu. To znamená, eh, eh, vzít si příklad těch eh, Eh, to znamená o, ponaučit se z těch eh, různých eh, právních dohadů a půtek a chovat se jako skuteční politici. Zde máme takovou, takový předpoklad, se kterým přišel Sarkozy. který se týká toho balíčku, který by snad uspokojil Iry, takže by to mohl být takový přívěsek, přívažek té eh, smlouvy o eh, vstupu pro, o přístupu ve smlouvy s Chorvatskem. Můj problém je, že nelze takto provázat něco, něco nechce použít jako takový přívěšek k té smlouvě o přistoupení Chorvatska. To... Hm já myslím, že to <laughs> není relevantní, to se vůbec netýká přistoupení Chorvatska a možná, že předsednictví by možná nám k tomu mohlo sdělit svůj názor. Tedy k tomu, co právě eh, řekl prezident Sarkozy. ve eh, eh, svém eh, velice sebevědomém hodnocení výsledku summitu v prosinci. Děkuji. Thank you, Andrew Duff. I'm... Děkuji, Andrew Duffe. Já vám děkuji za tu otázku, která se týká prohlášení premiéra Topolánka ve Štrasburku. To je důležité, protože na to teď reagovali politici různí. Já jsem již eh, citoval pana Sevciga eh, a jeho interview pro eh, Observer, kde řekl, že hodně poslanců, především senátorů, je proti Lisabonské smlouvy, protože mají za to, že ta smlouva z NIS je více demokratická než ta Lisabonská. Dobře. Eh, my říkáme opak, no ale co s tím naděláme? Eh, Timothy Krakop, prosím. Well, sadly, Chairman, I don't think... Pane předsedo, s tím se asi moc dělat opravdu nedá. Na začátek já bych rád eh, zcela jasně vyjádřil, že otázka, o které hovoříme v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, je otázka, kterou si musí vyřešit Česká republika, její vedení a její parlament. Pochopitelně my máme zájem na tom, co nakonec udělají. Nicméně měli bychom se vyhýbat tomu, abychom dávali nějaká ponaučení České republice. Protože konec konců Česká republika je solidní demokracie, která má za sebou skvělou historii. A demokratické instituce v České republice věřím, že učiní ve správný čas správné rozhodnutí a měli bychom to očekávat. A já bych chtěl říci nejenom to, že to, co řekl pan premiér Topolánek ve Štrasburku, mě velmi potěšilo, protože si myslím, že předložil velmi rozumný program českého předsednictví. Pan Vondra některé věci zopakoval dnes dopoledne, například otázka bezpečnosti dodávek energie. To je z mého pohledu opravdu životně důležitá otázka. A pokud Česká republika do svého předsednictví bude možit moci vložit eh, snahy, které povedou k výsledku překonání těchto problémů, tak to určitě bude skvělý příspěvek musím říci, že některé sdělovací prostředky se koukali tak trochu z výšky na schopnost České republiky úspěšně dokončit své předsednictví. A před Českou republikou byla Francie, po ní bude Švédsko a mě by zajímalo, jak se na to dívá pan Vondra. Protože myslíte si, v souvislosti s tím, jak budou přidělována předsednictví, že Česká republika má prostředky tak, aby byla schopna vykonat předsednictví a země jako Česká republika, které dostanou později předsednictví podle toho systému, jaký bude rozhodnut, no, budou schopny. Nemyslíte si tak jako já, že a, malé země jsou úplně klidně schopny zvládnout předsednictví. Chápu, že došlo ke koordinaci, že dochází k určitým převisům, a pomoc ze strany Francie a zájem ze strany švédských orgánů, které se připravují na své předsednictví. Do jaké míry si myslíte, že tato koordinace a tyto překryvy a se opravdu vyskytují a do jaké míry pomáhají českému předsednictví? A nyní ještě k otázce transparentnosti. My už velmi dlouho říkáme, že zasedání rady by měly probíhat veřejně. Že veřejnost konec konců by měla vědět, jaké otázky se řeší jejich jménem. Co si, na to myslí, co si o to myslí české předsednictví, prosím? Děkuji Andrew za to, že jste mě do toho skočil. Bohužel my jsme neslyšeli, bylo to mimo mikrofon. Britská vláda řekla, že by eh, zajistila plnou transparentnost rady, že ji otevřou očím veřejnosti, neučinili to. A mě by zajímalo, co si o tom myslí pan Vondra. A poslední otázka, kterou na něj mám. Pochopitelně všichni chceme, aby občané měli větší zájem o Evropu a aby byla větší účast ve volbách do Evropského parlamentu. Ptám se, jestli má na mysli eh, české předsednictví nějakou iniciativu, v této oblasti vzhledem k tomu, že jeho předsednictví probíhá v kritickou chvíli před dalšími volbami do Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Timothy. Já jsem chtěl jenom říct, že už jsem uzavřel seznam řečníků. Bohužel jste přišli příliš pozdě. Carlos Canero, prosím. Děkuji, pane předsedo, dobrý den. Já si myslím, že určitě české předsednictví díky své aktivitě určitě eh, pomáhá tomu, co řekl pan Kirkhope. To znamená, že eh, je, jsou zde lidi, kteří chtějí, aby Evropa byla silnější a aby eh, tedy parlament byl kompetentnější a proto je třeba, aby lidé volili a je třeba proto posílit instituce, aby se mm, nedělo to, co jsme zažívali. Já to říkám upřímně, my si, eh, a my si myslíme, že ano, že na tom pracuje české předsednictví. Já mám takovou otázku, která není retorická. Pan eh, Topolánek eh, během svého projevu ve Štrasburku řekl tu větu, ale On eh, to řekl trochu jinak, než řekl Andrew Duff. On řekl, že, mm, eh, ale on to řekl skutečně tak, že smlouva z NIS je lepší než Lisabonská smlouva. Tak já bych se ptal, chtěl se ptat, proč si česká vláda myslí, že smlouva z NIS je lepší než Lisabonská smlouva. To je něco, co bychom chtěli vědět, abychom to případně mohli nějak argumentovat, abychom mohli se k tomu postavit. Děkuji. you, Mr. Mout. Pan Mout, prosím. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že se mě velmi ulevilo, když jsem slyšel realistickou analýzu problémů a témat, která jste zdědili. Velmi dobře to kontrastovalo myšlence Napoleona posledních dní, který pod vlajkou Evropské unie a své země táhne Evropu, jako kdyby ty dvě vlajky byly stejné. Takže vám přejeme mnoho úspěchu a děkujeme vám mnohokrát za váš rozumný a realistický přístup. Když eh, jste si vyslechli předsedu tohoto výboru a předsedu parlamentu jako celku, tak pravděpodobně vám neunikla určitá ironie, když eh, udával lekce České republice o tom, že je třeba schválit Lisabonskou smlouvu, přičemž jeho, hlavní, jeho vlastní země ji stále ještě neratifikovala. Byl jsem v Praze, když eh, ji navštívil tento výbor, možná si vzpomínáte, a později jsem se dozvěděl o určitým, určitých agresivních postojích vůči vašemu prezidentovi v rámci uh, jeho přijetí předsednictva parlamentu a možná si se svými kolegy už uvědomujete, že tady je mnoho poslanců v tomto parlamentu, kteří věří, že si máte stát na svém a dělat to, co věříte, že je dobré pro vaši zemi a pro tuto instituci během vašeho předsednictví. Děkuji. Mr. Vilověvský. Pan Vilověvský, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, pane ministře, já jsem velice rád, že jste zdůraznil důležitost Evropského parlamentu. Ale musím říci, že jsem trochu pesimista. Na základě eh, vlastních zkušeností z Národního parlamentu jsem pesimistický po vstupu v roce 2004 kdy hm, dva, tři roky eh, eh, k nám do našeho výboru jsme dostávali spousty legislativních návrhů, takže z, uhledu, z pohledu ústavního E, jak vidíte to, že zde ta exekutiva skutečně dominantní, protože naše možnosti něco opravit, nějaký ten legislativní návrh opravit, ty, ty možnosti jsou velice omezené protože všechno vlastně je dojednáno mezi mm, byrokraty, mezi exekutivou, mezi ministry. A tato situace nám pořád ukazuje, že Eh, zákonodárce je takto oslaben především v této oblasti, v této problematice, která spadá do eh, kompetence Evropy. Takže to jsou moje takové otázky. A eh, my ve výboru AFET jsme hovořili o sousedství. A my jsme uh, Eh, my jsme říkali, že v podstatě tady není nic nového na těchto vztazích se sousedy, že se na nich nic nezměnilo. A tak já se ptám, pane, premiér, pane ministře, České předsednictví zdůraznilo důležitost sousedství. Můžete nám říci, s jakými prvky, s jakými faktory můžete posílit a dát takový stimul politice sousedství? Energie, energetika, to je problém který jste také nadnesl. Před dvěma dny jsem obdržel dvě zprávy týkající se našeho dilematu. dilematu. Jsou to zprávy připravené experty komise. Jsou to dvě kontroverzní zprávy, které velice jasně ukazují, že zde existuje takový velký spor o tom, jak přistupovat k Rusku, mm, velice tedy obezřetně a opatrně, protože mm, je těžké nějak dlouhodobě s Ruskem plánovat. A druhá zpráva říká, že to je přehnané a že je třeba přistupovat k Rusku jako ke všem ostatním. Já bych chtěl vědět, jaký je váš přístup. A poslední otázka. To je problém Turecka. Právě proto, že abychom mohli řešit problematiku sousedství, aby mm, mm, ta politika sousedství dostala nový stimul, ale abychom i řešili energetické problémy, tak teď po těch všech analýzách vidíme, že Turecko se stává zásadním faktorem, hráčem a mm, asi bez eh, nějakého jasného závazku Turecka mm, se nic nevyřeší, ale zároveň to víme velice dobře, že budoucnost eh, našich recipročních vztahů je taková nejistá. Takže jaký je váš přístup k tomuto problému? Merci et finalement Adrian Sever. Děkuji a kolega Sever. Well, I'm not going... Děkuji Nebudu opakovat otázky, které už položili kolegové a kolegyně. Chtěl bych se pana ministra především zeptat na jednu věc. Vy jste hovořil o ratifikaci Lisabonské smlouvy v Českém parlamentu a při té příležitosti jste zmínil dvě rozhodnutí, která musí padnout. Mně nebylo přesně jasné, v čem ta dvě rozhodnutí spočívala. Mohl byste to prosím trochu více rozvést? O jaké dva dokumenty se jednalo? Také jste odkazoval k jiným zemím, které postupovaly stejně. Možná byste to mohl trochu více dovysvětlit. Já jsem tomu nerozuměl, co máte na mysli. A další věc. Nechci nutně opakovat, pouze znova zdůraznit důležitost některých přechodných rozhodnutí, eh, tedy řešení, promiňte. Nemůžeme říci, že volby do Evropského parlamentu či kroky, které nás čekají během následujících měsíců, pouze na základě smlouvy z NIS, která platí, aniž bychom se připravovali na konání v souladu se smlouvou, jejíž ratifikace probíhá a která vstoupí v platnost. Pokud budou potřeba přechodná řešení, tak můžeme navrhnout něco, co se týče složení parlamentu, ale potřebujeme k tomu vaši podporu. Poslední věc. Hovořil jste o komunikaci. Z tohoto pohledu je jasné, že potřebujeme poskytnout občanům aktuální informace. Rád bych upozornil na dvě další věci, o kterých hovořil včera jeden náš kolega. Za prvé, občanům je třeba vysvětlit, proč počet právních aktů, které přijímají. Proč řada právních nástrojů, které jsou přijímány v institucích, nejsou dostatečně prováděny v členských státech? Jsou to totiž záležitosti, které se týkají práv evropských občanů a sociální záležitosti. Prostě máme spoustu právních aktů evropských institucí, které řádně nejsou prováděny v členských státech. To je první věc. A za druhé, k tomu komunikačnímu balíčku. Říkáme, že chceme, aby občané více věřili Evropským, Evropské unii. Ale na národní úrovni v podstatě probíhá propaganda k národnostním hodnot, národním hodnotám, což je pořádku, ale na druhou stranu se v podstatě vůbec nehovoří o hodnotě evropského procesu, Evropské unie. aniž minimálně na stejné úrovni budeme diskutovat s občany o tom, že je krásné přináležet k nějakému národu, ale na druhou stranu i k Evropské unii. Prostě pokud tyto dvě zprávy nebudou stejně silné, tak těžko můžeme očekávat, že občané budou více věřit Evropské unii a objeví se ve větším počtu eh, na volbách do Evropského parlamentu. Pokud to nebudete chtít rozvést dnes, tak možná jenom to mít na paměti pro praktickou činnost českého předsednictví. Děkuji. Pěkné otázky, pane Vondro. Budeme se těšit na vaši odpověď. I like all the questions. Líbily se mně všechny otázky. Doufám, že vám se budou líbit odpovědi. So, I think let me Takže možná bych se to pokusil zhrnout do skupin ty otázky a zároveň se pokusil odpovědět všem, kteří tady vystoupili. Vy jako předseda jste se ptal na to, O jaké záruky Irsku se jedná? A potom jste to propojil s určitými prohlášeními, které jste četl, četl na EU Observer. To je server, který mám rád, je ten nejlepší. Víte, všichni známe závěry z eh, Rady Evropské unie, která zasedala v prosinci a asi nemá cenu, abych to tady znova četl. Je to otázka, která musí zaznít. Jaké záruky? Znění závěru je poměrně jasné touto otázkou se tedy budeme zabývat v rámci následné práce, která je předjímána v těchto závěrech. A já jsem říkal, že vnímám časový průběh našeho předsednictví v takových dvou polovinách, dvou poločasech, jako na, během fotbalového zápasu. A říkal jsem, že ty institucionální otázky se budou vyskytovat intenzivněji během druhého poločasu, protože to bude během zasedání Evropské rady v červnu. Já bych eh, v tuto chvíli nechtěl předjímat diskuse, které budou probíhat během následujících měsíců. Konec konců je jenom polovina ledna. To je ještě hodně brzy, ale je třeba zdůraznit, že forma těchto právních záruk poskytovaných Irsku musí být přijatelná pro všechny členské státy. A uvádím to do souvislosti s Luďkem Zevcikem, kterého jste zmínil předsedu, předsedou Evropského výboru a Senátu. Nebyl jsem tam, myslím, že hovořil tady v Bruselu k otázce transparentnosti. Viděl jsem ho tady před dvěma dny, ale nebyl jsem přímo na té schůzi. Nejsem překvapen. Já bych jenom citoval závěry rady. Potřebné právní záruky budou poskytnuty v následujících třech oblastech. A potom se zmiňuje první bod. Nic v Lisabonské smlouvě nebude žádným způsobem měnit pro žádný, zdůraznuju, členský stát do míry působnosti Evropské unie v oblasti daňové. Takže nejsem překvapen, že český senátor o této věci mluvila. To jenom cituji závěry rady. Jsou součástí politické dohody, které bylo dosaženo v prosinci v Bruselu mezi všemi vedoucími představiteli Evropské unie. Potom jste krátce zmínil příklad eh, Gazy a Blízkého východu. Lisabonská smlouva poskytuje určité nástroje umožňující více koordinace a možná méně příležitostí pro ten hon, kdo se dostane první před kamery. Pokud se má co prodat jako úspěch. Pokud ne, no tak samozřejmě všichni spíše utíkají před kamerou, než by utíkali ke kameře. Takže chápu, že existovala určitá nejistota z toho, jak to dopadne s plynem a měli jsme trochu manevrovacího prostoru. Díky bohu se nám to povedlo. Byť musím říci, že český premiér trochu riskoval, když ehm, odjížděl do Kijeva, do Moskvy, aby na ně přímo tlačil, aby vyjednávali a, zhodno, a aby odsouhlasili a, tu dohodu o monitorování plynovodu. Jean-Luc Tihen. A otázka toho, jak se budou volit poslanci. To je důležitá otázka, budeme se těšit na vaši zprávu. Myslím, že pokud se nepletu, tak ji musíte předložit v Dubnu v tomto výboru. Určitě budeme mít možnost se setkat a o této věci diskutovat a já se budu na vaši zprávu těšit. Už jsme se setkali k této otázce v loňském roce. Chápu také, že to je citlivá otázka pro některé státy. Myslím si, že přechodná opatření týkající se složení Evropského parlamentu a jejich provádění to je také důležitá otázka. Deklarace z prosincového zasedání rady o tomto hovoří jasně. Existuje zde politický závazek. V případě, že vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, tento závazek bude muset být přetaven do nějakého právního účinku. A právě takto já chápu ta slova potřebné právní postupy. Vzhledem k tomu, že tato opatření budou muset modifikovat ustanovení Lisabonské smlouvy, tak vlastně budou muset být zakotvena prostřednictvím primárního práva. Takže by se mělo jednat o protokol. Evropská rada si stanovila cíl, aby vstoupila v platnost do roku 2010. Takže určitě nějaký čas ještě máme. Takže myslím si, že všechny členské státy Evropské unie na úrovni šéfů vláda státu se dohodli, takže si nemyslím, že by tady bylo nějaké politické limbo. Myslím si, že máme čas na to, abychom tento problém vyřešili. Nyní k Evropské komisi a jejímu předsedovi. K tomu, co se stane po volbách na začátku června. V prosinci došlo k dohodě na Evropské radě, na deklaraci, která je přiložena k závěrům, že jmenování budoucí komise, především jmenování jejího předsedy, je proces, který bude spuštěn bezodkladně po volbách do Evropského parlamentu, které proběhnou v červnu. Naší rolí tedy bude spustit tento proces a dosáhnout politické dohody. A to především v otázce jmenování předsedy. A to na červnovou radu. V každé fázi bude pochopitelně tento proces probíhat v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy která bude v danou chvíli v platnosti. A myslím, že je jasné, co to bude. Nyní k otázce Richarda Corbetta, který chtěl, abych mu poradil, jak si má vsadit. Kolik za to dostanu? Chcete si vsadit, chcete vyhrát? Myslím, že si nejprve budeme muset vyjednat poplatek. No teď vážně. Jak jsem řekl, očekávám, že výbory skončí svou práci v únoru a plénu se následně bude hlasovat poslanecké sněmovně a následně v Senátu, protože to musí být schváleno tří pětinovou většinou jak sněmovny, tak, poslanc, eh, tak Senátu. Čili je to v rukou poslanců, členů parlamentu. Vláda se odhodlala, že bude v této oblasti pokračovat. Já jsem hlasoval pro, já jsem také senátor, znám velmi dobře atmosféru v Senátu. Já budu hlasovat pro, Ale znovu opakuji, že nejdůležitější je kvalita tohoto rozhodnutí. Jsme zodpovědnou zemí, ale buďte si prosím vědomi toho, že se jedná o náš vnitřní demokratický proces a žádný tlak zvenčí si myslím, že nebude ničemu napomáhat. Takže nám prosím dejte příležitost, abychom tímto procesem prošli jsme demokratickou zemí a zodpovědnou zemí. A myslím si, že tato dvě přídavná jména, demokratický a zodpovědný, by měla být odpovědi na vaši otázku. Otázka Adriana Severina požádalo určité to vysvětlení toho, co jsem měl na mysli. Součástí Lisabonské smlouvy je doložka o paserel. Jinými slovy, pravidla pro zjednodušené přijímání změn v systému. Když některé země hlasovaly pro Lisabonskou smlouvu, tak eh, svým domácím systémům eh, sdělovali, že vlastně bude takovýto mandát, takže než vláda něco schválí, tak bude muset nejprve se obrátit na parlament a požádat parlament o zhodu, o schválení. Takže o tom vlastně se teď hovoří. A výbor intenzivně pracují na tom, aby se to podařilo včas dokončit. Není to žádná zásadní záležitost eh, máme instrumenty, které umožní upravit jednací řád obou komor parlamentu, aby to bylo možné přijmout. Andrew Duff a Carlos Carnero. Zmínili jste jednu větu z projevu premiéra v eh, parlamentu. Myslím, že to tady nebylo z projevu, bylo to z otázek a odpovědí, tedy z diskuse. Premiéra požádali, aby to vyjasnil během tiskové konference a řekl, že to bylo úvodem, řečeno úvodem k odpovědi na nějakou otázku českým vtipem a nejsem si jistý, jestli to prošlo překladem. Ten vtip se týkal toho, že Češi jsou trochu skeptici, ale kdybych řekl slovo skeptici, tak to prosím neberte jako postoj ke smlouvě. Je to otázka povahy naší společnosti. Podívejte se na českou historii, podívejte se na začátky třicetileté války, konec České reformace, Měchovská smlouva. Vlastně ta mentalita, atmosféra je trochu jiná, když to srovnáte s bývalými eh, imperiálními mocnostmi, jako třeba Španělsko nebo Spojené království. jsme závislí na klimatu kolem nás. Takže ten vtip se týkal toho, je to starý český vtip, jak se vám líbí tento rok. Tento rok je horší než předchozí, ale lepší než příští. Takže byl to vtip, berte to tak. A premiér potom jasně řekl, že uděláme to, co chceme udělat a že vláda stojí za smlouvou a její ratifikací. Není to otázka rozdílu kvality demokracie, když srovnáváte tyto dvě smlouvy. ve vyjednávání, která vedla k dohodě o reformované smlouvě. V roce 2007 jsme do tohoto investovali hodně. Česká a nizozemská diplomatická služba věnovala hodně úsilí tomu, aby celá záležitost byla zprůhledněna, aby byla větší demokratická kontrola, včetně kontroly ze strany národních parlamentů. Takže není to ani tak otázka demokracie. Někteří lidé říkají, že to je spíše otázka vlivu než demokracie. jenom abych to vysvětlil. Knowing this kind of uh, check. Takže, když takto známe českou mentalitu, tak bych měl říci, že během svého předsednictví musíme hrát nějakou roli a máme stejné zájmy jako většina z vás tady, tak abychom problém vyřešili a pomoci, abychom pomohli získat Irsko. Bylo by to řešení, které je inkluzivní, které nikoho nevylučuje a jsem přesvědčen, že české předsednictví může sehrát pozitivní roli při řešení tohoto problému a získání Irska pro tuto záležitost. Protože je nám jasné, že to musí být vyjádřením svobodné vůle a nikoli toho, že se vzdají poté co je ostatní zatlačí do rohu. Enrique Baron Crespo. Enrique Baron Crespo. Měl otázku, jestli existuje možná souvislost mezi raketovou obranou, protiraketovou obranou a Lisabonskou smlouvu. Podívejte, to jsou dvě různé věci. A bude se zajisté o nich hlasovat zvlášť. The matter of reality is... Ale skutečnost je taková, že jedna část politického spektru, tedy ta středolevá eh, část, eh, tak ta vyčkává teď na novou americkou administrativu, a na druhé straně spektra mm, se kladou určité otázky, jak je to s tou smlouvou a zároveň e, jsou e, mm, všichni e, jaksi zavázáni nebo mají na sobě ten závazek atlantického vztahu. A my potřebujeme mít vyvážený přístup, jak ten evropský, jak to evropské řešení, tak i silné transatlantické vztahy. To je jenom, abych to vysvětlila, ale to neznamená, že je to nějak podvázáno, provázáno, že by, že by to bylo napevno provázáno, ale je zde takový elementární národní konsenzus, že je potřeba jak evropská integrace, tak silný transatlantický vztah. Timothy Kirchhoff, role českého předsednictví, zdali jsme vůbec schopni a dostatečnou sebedůvěru. Ano, určitě. Samozřejmě bude to asi jiné předsednictví ve srovnání s tím předchozím, protože máme e, jiné kapacity, jiné schopnosti, jiné zkušenosti. Já myslím, že spíše půjde o to, že budeme takovým moderátorem, zprostředkovatelem. My máme moto Evropa bez bariér, ale to neznamená Evropa bez pravidel. Takže budeme dohlížet nad tím. Určitě kontinuita platí, my jsme měli 18-měsíční program, takže eh, to nás zavazuje spolupracovat eh, s francouzskými a švédskými přáteli. To vychází z dokumentu. A tímto směrem také kráčíme. Eh, zvýšená účast na evropských volbách. O tom se zmínila řada z vás a také Adrian Severin se toho dotkl. Upřímně řečeno, naše zkušenost z posledních voleb, tedy krajských voleb, eh, komunálních voleb, takže eh, eh, my jsme to vzali jako krajské Eh, eh, volby, které by, kde by se měly hovořit o těch eh, regionálních problémech, ale opozice to vzala naopak, jako že to je národní problém a provázala to s reformou zdravotnictví. Naším cílem je, aby Evropa byla přitažlivější a já jsem pro, určitě, ale s určitým realismem lze to vidět tak, že politické strany e, e, se tedy vrhnou do boje e, a budou jim v tom radit různé agentury a asi si lze představit, jaké rady budou dostávat. Ale já plně podporuji to, abychom udělali všechno, co je v našich silách, abychom mohli Eh, nalákat, přitáhnout lidi, protože přes ná, před námi stojí vážné problémy, evropské problémy. Andřej Věsky měl celou řadu otázek na trochu jiná témata, která se projednávají ve výboru AFET. Eh, na to reagoval eh, Karel Schwarzenberg. Východní partnerství by mělo být odpovědí k našemu přístupu k Rusku. Je otázka, zda postupovat jako vždy nebo změnit postoj, ale je třeba mm, přistupovat eh, opatrně. Možná, že eh, když jsem eh, otevřel tu lahev s Gazpromem, tak to nebylo dostatečně opatrné, hned jsem za to zaplatil. Ne, to je zvláštní případ, to není business as usual. Turecko. Víte, jaké jsou názory různých členských států, které se tedy různí. Asi tady by nebyla ta správná příležitost, abych eh, vám sděloval osobní názor nebo náš národní názor. Jedna věc je důležitá. Dodávky energií, to je téma číslo jedna, a Turecko je důležitou transitní zemí. Na to nesmíme zapomínat. To, je, to musí být součást diskuzí uvnitř EU i při jednání s Tureckem. Já myslím, že čas již vypršel. Doufám, že jsem na nic nezapomněl. Děkuji. Ja, Alexander Vondra, thank you very much. Takže děkuji vám, pane Vondro. To to je výrobek belgický a není to ruský výrobek. Člověk musí být v této Evropě opatrný ve všech směrech. Děkuji vám, byl to velice dobrý dialog v angličtině s třemi F, Frank a tak dále. A my máme samozřejmě všichni velký zájem o úspěch vašeho předsednictví. Tento výbor vás bude podporovat. Také vám děkuji za to, že jste přišel. Těšíme se na to, že přijdete za znovu a také vy budete v těsném kontaktu s našimi zpravodaji, který se zabývají eh, o problémy v přechodném období. Přeji vám všechno nejlepší a těším se na vás opět v budoucnosti v tomto výboru.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 Wir fahren fort in der Tages Budeme pokračovat v našem programu bodem číslo 9. Problémy a perspektivy spojené s evropským občanstvím. Spravodaj pan Demetriu. Pane kolego Demetriu, děkuji vám za vykonanou práci. Jsou předloženy čtyři pozňovací návrhy budeme hlasovat. Pozměňovací návrh číslo jedna byl stažen. Potom pozměňovací návrh 2, paní Sávkové, kdo je pro? To je zpráva Dimitriu pro, pro, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozňovací návrh 3, zpravodaje, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. 4, Botopulos pro. Proti, zdrželi se, přijato. 5, pro, proti, zdrželi se přijato. 6 Botopulos pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 7, paní Zdravková s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti tomuto ústnímu pozdějovacímu návrhu? Není tedy kdo je pro celkově, proti, zdrželi se, přijato. Osmička byla stažena a tak se dostáváme k závěrečnému hlasování. Kdo je pro tuto zprávu debitriu? Proti? Kdo se zdržel? 20 ku 3 ku 1. Blahopřeji, pane kolego Dimitruju A nyní můžete odletět na Kypr. Ale ještě s námi prosím hlasujte. Nyní bod číslo 10, aktivní dialog s občany o Evropě, navrhovatelka paní Kaufmann. Nyní budeme hlasovat. Posňovací návrh 1, paní Zdravková pro. Proti, zdrželi se, přijato. Dvě, pro. Proti, zdrželi se, přijato. Prověříme to. Pozměňovací návrh 2, eh, kdo je pro, prověříme ten, to, to hlasování. Proti? Takže já jsem byl skeptický jako česká mentalita, takže vždy je třeba být trošku skeptický. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? E, přijato 4. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 5. Pro? proti, zdrželi se, přijato. Závěrečné hlasování. Kdo je pro tuto zprávu? Kaufmann? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? 17.3.1. Blahopřeji paní Kaufmanové ke schválení této zprávy. A nyní se dostáváme k bodu 11 našeho programu. Výklad článku 149 jednacího řádu. Tady se jedná o to, vyjasnit otázku, kolik poslanců musí být přítomno když se konstatuje usnášení schopnost. Koordinátoři se dohodli na to, že článek 149 je jasný, že nepotřebujeme zpracovávat zprávu, pouze stačí, když předseda výboru zašle dopis předsedovi parlamentu. Dopis máte před sebou, kdo je tedy pro tuto verzi, pro toto znění. Kdo je proti? Kdo se zdržel? 16 ku 1 ku 1, přičemž je zajímavé, že svět najednou je vzhůru nohama. Tenkrát jsme měli hlas jeden proti, který byl nyní pro a naopak. Takže pane, místo předsedo Onesto, my jsme měli tento problém v červnu. Ne, to nebylo proti, to bylo zdržení se hlasování. Druhý bod. Další bod na programu je bod číslo 12, to je revize jednacího řádu s ohledem na proces předkládání a projednávání peticí. Zpravodaj Žera Onesta. Budeme nyní hlasovat. Pozměňovací návrh 22 pana Demetria, včetně ústního pozměňovacího návrhu ze strany zpravodaje. Žádné námitky proti ústnímu pozměňovací návrhu, kdo je pro tedy, proti, zdrželi se, přijato. Potom Dvojka zpravodaje, kde je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 3 zpravodaje, včetně ústního pozměňovacího návrhu, kde je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Dvacet šest. Kdo je? Pan Onesta, prosím. Ano, pane předsedo. Tady se jedná o minimální počet členů v petičním výboru, který je zapotřebí, aby se zabezpečilo, že text bude také přístupný. A můj pozměňovací návrh čtyři tady se původně hovořilo o čtvrtině počtu členů, ale potom některé frakce řekly, že to není dostatečné a proto jsem to zvýšil na jednu třetinu. A najednou ti, kteří původně byli proti, ty najednou jsou zase pro čtvrtinu. Mně je to jedno, čtvrtina nebo třetina je mi fuk, ale musíme se domluvit na tom, co chceme. Jestli že čtvrtina, tak musíme se ale dohodnout na tom, že to nebude příliš komplikované. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s Gerárem Onestou. To, co řekl jako východiska z této slepé uličky. Je pravdou, že při diskusi byli někteří pro třetinu, někteří pro čtvrtinu a moje frakce je pro původní návrh. Já se domnívám, že čtvrtina dává větší možnost pro menší frakce tak, aby byla větší demokracie. Tady se to týká pouze eh, zařazení bodu na program, o více se nejedná. A proto si myslím, že tento návrh pana Onesty na čtvrtinu je akceptovatelný z naší strany. Já. Eh. Takže jestliže nejsní odpor proti této interpretaci, takže budeme hlasovat nyní o čtyřce. Pozměňovací návrh číslo čtyři. Pro, proti, zdrželi se přijato. Tím ostatní návrhy odpadají. 27. Onesta pro, proti, zdrželi se přijato. Posměvací návrh 6 pro, proti, zdrželi se přijato. 7 pro, proti, zdrželi se přijato, 8 pro, proti, přijato. Dvacet osm pro, proti, zdrželi se přijato. Dvacet devět odpadá, devět pro, proti, zdrželi se, přijato. Třicítka je identická, tak můžeme pokračovat. Pozměňovací návrh 11. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Devatenáctka byla stažena, Takže dvacítka pro, pro dvacet. Proti. Zdrželi se přijato. Třináct Pro proti, zdrželi se přijato. 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 23 pro, proti, zdrželi se přijato. 16 pro, proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. Závěrečné hlasování, kdo je pro zprávu nestavu? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže děkuji vám. 20 ku 1 a ku 1 jsme zprávu přijali. Blahopřeju panu kolegu Onestovi. A nyní bod číslo 13 na programu pokyny pro návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o oplatňování občanské iniciativy, tak jak je to zakotveno ve smlouvě. Slovo má zpravodajka paní Kaufmann. Děkuji, pane předsedo. Já před hlasováním bych chtěla udělat dvě poznámky. Za prvé bych chtěla nejdříve poděkovat všem kolegyním a kolegům, se kterými jsem v minulých měsících spolupracovala velice konstruktivně. Lamosur, Gramovská, Libisky, Fong, Bubedal a také bych chtěla poděkovat panu kolegovi Kanerovi, který zpracovával stanovisko pro petiční výbor. Jako další věc Pane předsedo, tady mám prozbu, aby sekretariát se ještě jednou podíval na určité formulace. Při překladu vznikly zřejmě určité nepřesnosti v určitých jazykových verzích. Příklad je ten, že vždy tam, kde já cituji znění smlouvy, tak jsem vždycky vycházela z Němčiny a v angličtině jsem zjistila, že byla přeložena moje Němčina, ale neuplatňoval eh, se eh, eh, anglický pojem ze smlouvy takže například v angličtině jakási výzva eh, je tady přeložena do angličtiny slovem call on, ale v anglické verzi smlouvy je tam request. Takže prosím v těch oblastech, kde se cituje smlouva, prosím sekretariát, aby se na to podíval, aby to opravdu souhlasilo všechno se smlouvou. To je všechno, děkuji. Děkuji. To je takový maraton, ale ten musíme skutečně proběhnout. Takže já jsem viděl, že konzultační proces k této zprávě byl velice detailní. Je to také náš návrh na právní akt a proto je to velice důležitá věc. A nyní budeme hlasovat. Kompromis jedna. Zpravodajky pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 Spravodajky. Takže P, P1 a teďka je P2. Pro, proti, zdrželi se přijato. Pozňovací návrh DAF. Pro, proti, Přijato. Sekretariát si není úplně jist, musíme to spočítat. Takže kdo je pro DAF 36? Takže je to dostatečný počet, je to přijato. Pozměňovací návrh 1. pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 je kompatibilní, potom kompromis. takže o tom se může hlasovat. Takže pozňovací návrh 4 budeme hlasovat pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozňovací návrh, tedy kompromis P3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Není kompromis číslo 1 z pravodajky. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. nyní 11. Papastamkos pro. Proti. Takže zamítnuto. 12 pro. Proti. Musíme to ještě jednou spočítat, kdo je pro, pro dvanáctku. Kdo je proti? Zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o originálním textu úvodního ustanovení O. Kdo je pro?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 Proti. Zdrželi se zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o originálním textu, povním textu Q. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 16 pro, se, přijato, 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 19, včetně ústního pozměňovacího návrhu pana Demetriu, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou, kdo je pro 20? Proti? Přijato. Dvacet jedna pro, proti přijato, dvacet dva pro, proti zdrželi se, přijato, dvacet tři pro,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 Bohužel jste mě neviděl, pane předsedo, ale podle mého názoru jsme vlastně ani nemuseli hlasovat, protože tady se jedná o jazykovou problematiku. To je přímo napsáno v pozměňovacím návrhu. Prosím, prověřte to ještě jednou. A u návrhu 47 tam se to také týká jazykového problému. To znamená, že se to netýká německé verze. 25 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis P4 zpravodajky pro, proti, zdrželi se přijato. Dvacet šest pro Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dvacet devět. Pro. Takže to odpadá? Ne, to neodpadá, protože 26 nebyla schválena, takže musíme o 29 hlasovat. 29 pro. Proti. Kdo se zdržel? je, ne, bylo to vypuštěno, protože to nebylo schváleno. Takže 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 30 pro, Proti. Zdrželi se. Přijato. Prověříme to. Takže pro. Proti zdrželi se. Prověř. Takže je to 9 ku 9, padá to, odpadá. Bylo to zamítnuto. Třicet jedna lamasur pro Takže vteřinku, já nyní slyším, že to je pokryto kompromisem číslo jedna. Takže není to pokryto. Musíme o 1.30 hlasovat, kdo je pro, Proti. Zdrželi se. Přijato. Nyní se dostáváme k 34. Kdo je pro? Proti? 9-9 zase, takže to bylo zamítnuto. Takže to ještě jednou prověříme. Kdo je pro 34 Lamasur? Kdo je pro? Kdo je proti? Je to tedy podivuhodné a najednou je to 11 ku 9. Někdy to opravdu stojí za to hlasování prověřit. Takže budeme nyní pokračovat. 37 je v rámci kompromisu 1. Kompromis 1 také se vztahuje na 37 až 43 a nyní se dostáváme ke 44. Stamko, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato.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 zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 59 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se přijato. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se přijato. 65 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 66 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Šedesát sedm pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 68 pro, můj návrh také měl od, zamítnout celou přílohu, protože první pozměňovací návrh byl zamítnout a právě proto zamítám 68, 71, 75, 77 a 78, jestliže nám to urychlí celou záležitost a myslím si, že to platí také pro 81, 82, 85, 86, 87, 84 a 93. Děkuji vám za usnadnění, zjednodušení hlasování. Prosím, něco podobného. I'm, I'm... V podstatě v tomto případě jsem donucen k tomu, abych stáhnul 69, 72, ale Rád bych, eh, aby se hlasovalo o 74 a 77 pana Korbeta. Tam bych rád, aby se také hlasovalo. Takže ten pozměňovací návrh není stažen. Yeah, yes, right. 78. totéž. More? Ještě někdo, prosím? Jestli máte další nabídky na stažení pozměňovacích návrhů, přijmuje? Dobrá, tak teď mě prosím poraďte, o čem budeme hlasovat. 70. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže zamítnuto. Nyní se do k 71? Ne, 74. 74 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 76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 80. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 83. Pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. Nyní jsme u 93. Další korbet. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 94 pro, proti, zdrželi se, přijato. tři také další byly staženy, ano. Nyní se dostáváme ke kompromisu číslo dvě z pravodajky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A tak se dostáváme ke 103.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 u stanoviska petičního výboru musíme hlasovat jenom dvakrát, to je návrh čtyři a potom ústavní, úvodní ustanovení B. Takže nejdříve čtyři, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Potom úvodní ustanovení B, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. A nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování o zprávě Kaufmann, kdo je pro. Kdo je proti? Takže kdo je proti? O, pořádně zvedněte ruce. Kdo se zdržel? Takže výsledek je 15 ku 4 a schvá, pra, zpráva byla schválena. Blahopřeji paní Kaufmanové k její práci. Je to důležité ta debata, diskuse, kterou musíme vést nevládními organizacemi a občany. A není bod číslo 14. Přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. Zpráva paní Jatameky. Hlasujeme o pozňovacím návrhu 1. Zpravodajky, kdo je pro? <clears throat> Proti. Zdrželi se zamítnuto. 15. Pro. Proti? Zdrželi se přijato. Čtyři, včetně ústního pozměňovacího návrhu pana Léného. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato.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 16 pro, proti, zdrželi se přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování. Kdo je pro tuto zprávu? Proti? Kdo se zdržel? Takže 20 ku 1 byla zpráva schválena. Blahopřeji paní Jetemeky, děkuji jí za její práci a blahopřeji jí. A nyní jsme v bodu různé. Tady nic nemáme a tak se zase uvidíme na příští schůzi v pondělí. Takže Richard do různého. Eh, co trojka? Schválení zápisu. Vy jste včera oznámil, že se budou schvalovat zápisy a že budou považovány za schválené, pokud do konce schůze nedostanete nějaké připomínky. Věřím, že jste připomínku dostal. No skutečně tomu tak je. Richard Corbett vznesl námitky proti zápisu ze schůze z 2. listopadu. A sice tady má připomínky k seznamu, který k prezentaci pan Mout sice přišel do místnosti, ale jenom se zapsal a okamžitě zase odešel. Takže on má námitky proti prezentační eh, listině seznamu v tom, této podobě, že pan Mout se zúčastnil schůze. Myslím si, že by tam mělo být zaznamenáno pouze to jméno lidí, kteří tam byli. A možná, když se to stalo, tak si vzpomínáte, že jsem měl technickou připomínku. To asi máme v tom zápisu, nicméně, i když to je v zápisu, tak a, se to nedostalo do konečné prezenční listiny a myslím si, že mělo. Pane Molte, prosím. No, zdá se, že jsem to zjevně tuto stížnost způsobil já. Mimochodem, dostalo se to příští den do Guardianu. A říkám si opravdu, že si vůbec nedokážu představit, jak se to do toho Guardianu dostalo, tak bych rád sdělil tomuto výboru, že mě ten den nebylo dobře. A e, to do té míry, že jsem se prostě nebyl schopen účastnit ničeho. Je mi trapné, že musím to takto rozvádět, ale přišel jsem s tím, že jsem se chtěl účastnit schůze tohoto výboru a musel jsem nakonec odejít a zpátky už jsem se nemohl vrátit. A je mi líto, jestli to kolega Korbe požaduje za nepřijatelné, ale určitě nejsem první a ani nebudu poslední člověk, kterému se neudělá dobře a kterého okolnosti k tomuto donutí a je mi jasné, že dříve se to stalo, ne nutně v tomto výboru, ale jinde. Děkuji. Kolegy Kirkup. Kolega Kirkup. Já bych chtěl něco vyjasnit. Já myslím, že to je opravdu důležitá záležitost, nejenom pro tento výbor. Je to důležitá záležitost pro všechny výbory, kde je diskutovatelná otázka přítomnosti či nepřítomnosti. Vy pochopitelně máte pod kontrolou své schůze, pane předsedo. A podle jednacího řádu jste dostal právo tady tyto věci rozhodnout, ale obecně si myslím, že je důležitá otázka vyjasnit, co to vlastně znamená účastnice schůze z pohledu zapsání se do prezenční listiny, protože já mám pocit, že v parlamentu existuje praxe, a možná je škoda, že toto padlo na pana Mouta. On vysvětlil svůj osobní postoj, ale já myslím, že bychom se na to neměli dívat z osobního postoje, že bychom to měli řešit dále. A já bych osobně rád měl vyjasněno, co to vlastně znamená být na schůzi. Když tam prostě někdo přijde jenom na chviličku, podepíše se na prezenční listinu a možná i třeba zezadu zjistí, co se děje a potom zjistí, že má další důležité věci a půjde jinam. Takže já bych rád, abychom si to vyjasnili a abyste to řešil a aby sekretariát to nejenom sdělil nám, ale informoval i další výbory. Mhm, guter Punkt. Ehm, ano, já jsem na této schůzi nebyl, tenkrát vedl schůzi kolega Fognhuber, což však neznamená, že se o to nepostarám. A prosím, pane kolego, já jsem chtěl tenkrát přivázat za nohu pana Mouda, ale neměl jsem žádný provázek kolegové, je to velice důležité pole, na které se dostáváme a že se takto vzájemně kontrolujeme a věci, které nebyly běžné a které spadají do pravomocí jednotlivých poslancí děláme předmětem politických sporů. Já už jsem několikrát měl vztek na různé poslance, třeba Hans-Peter Martin, kteří to dostáhli tak daleko, že jsou ti velkící moralisté, ale nechodí na výbory. Ale musím zde říci, jestliže začneme s hádkami na této úrovni, taky to bude nekonečné. Jsou statistiky o projevech, o přítomnosti a tak dále. Když začneme tuto válku, tak s tím nebudu souhlasit. A také za druhé se nedá opravdu říci, kdy je poslanec skutečně přítomen, po dvou minutách, po pěti, po patnácti minutách nebo po pěti minutách, kdy měl projev nebo po půl hodině, kdy nehovořil. Já apeluji na to, aby to zůstalo v rámci odpovědnosti jednotlivých osob a aby politické eh, debaty eh, do toho nebyly zataženy. Takže já si myslím, že opravdu takovéto konflikty nemusíme do výboru vnášet. Eh, ano, to je zajímavé, kolega Daf. Eh. Ano, souhlasím. Já si také někdy stěžuji na lidi, u kterých zjišťuji, že jsou přítomní, těžko se hledá důvod pro ty stěžovat se na ty, kteří nebudou přítomní, ale pokud se to bude diskutovat dále, tak já onemocním a budu muset jít pryč. Myslím, že bychom to prostě měli nechat být. Vizeprezident Onesta, wie sollen wir das handeln? Pan eh, Onesto. Eh, d'abord que le registre qui est dans cette... Eh prezenční listina v tomto sále, tak to je mm, prezenční listina pro náš výbor, ale i pro celý parlament. To se týká per diem, protože buď někdo může mm, podepsat centrální prezenční listinu nebo na nějaké schůzi a to zakládá per diem, diety. Takže zde to je velice důležité pro účely, že se eh, to použije v té kase, eh, tedy v tom účetním oddělení pro účely výplaty eh, per diem. Takže to má dvojí roli, tento podpis. A dále bych chtěl upozornit, že během posledního zasedání ve Štrasburku jsme odhlasovali zprávu s velice zajímavým zněním, kde se stanoví, že nyní a před volbami, že budeme zveřejňovat účast na plénu, ale i na výborech. Takže tato otázka podpisu se stane politicky citlivou otázkou především pro eh, ty kolegy, což já nejsem, kteří jenom vstoupí odejde. Mhm. So, jetzt kommt der Antragsteller A nyní ještě Richard Corbett a potom pan Mould a potom skončíme. Já jsem chtěl jenom vyjasnit otázku pana Krchoupa. Ano, ne, nebylo to na začátku schůze, bylo to v polovině rozpravy kdy daný poslanec vstoupil do místnosti, podepsal se, otočil se a odešel, aniž by si sednul. Je mi velice líto, že panu Moutovi bylo tak zle. Asi se mu udělalo zle zrovna ve chvíli, kdy se podepsal, protože zjevně mu bylo dostatečně dobře, aby našel. Prezenční listinu podepsal a následně mu bylo tak špatně, že musel odejít. Já velice nerad slyším a doufám, že ho to nepostihne znova. Nicméně, tento parlament je, čas, je občas a předmětem útoku médií kvůli členům, kteří přijdou, podepíšou se a neúčastní se. A já si myslím, že to je praxe, která je politování hodná. Nyní to, co řekl pan Onesta k tomu, že prezenční listina se také používá k tomu, že se ukáže, že byl v parlamentu daný člen. No to jasně on tady byl, cestoval, byl v této budově a tento registr zjevně k tomuto účelu slouží. Nicméně zápis z naší schůze by neměl obsahovat informaci, že někdo byl přítomen a účastnil se práce zasedání výboru, když tady zjevně nebyl a neúčastnil se práce toho výboru. A vzhledem k tomu, že v tu chvíli, kdy se to stalo, to bylo zaneseno do zápisu jako technická připomínka, tak mě připadne trochu zvláštní, že na konci máme prezenční listinu, kde stále ještě máme toto jméno zapsáno mezi přítomnými. Byť bylo napsáno v zápise, že daná osoba tady nebyla. A proto jsem o tom chtěl hovořit. Pan Mout. A musím říct, že skoro nemám slov. Víte, upřímně řečeno, to, že tady musím sedět a vysvětlovat, že jsem přišel pozdě, protože jsem přiletěl letadlem jako všichni ostatní a přiletíte prostě až přiletí letadlo. A jak jsem říkal, necítil jsem se dobře, už na té cestě. Přišel jsem, zapsal jsem se a to s očekáváním, že se budu účastnit slyšení, které probíhaly ten den později. Nakonec to tak nebylo. A co se týče slova účast, tak byly mnohé příležitosti, kdy možná ne pan Korbet, ale řada ostatních poslanců se účastnilo, ale eh, tedy v tom smyslu, že tam bylo, ale nenutně se zapojilo do diskuse. Včera jsme měli příklad, kdy J. Malister tady přišel, podepsal se, řekl krátké prohlášení a potom musel odejít do výboru pro rybolov, protože měl vystoupit k otázce, která se ho přímo týká. A byl kritizován za to, že nepočkal a nevyslechl si perly moudrosti, které zjevně měly spadnout z úst pana Korbeta. Tak se budu těšit na to, až to zítra zase vyjde všechno v Guardianu doslova a Možná, že by tedy potom mohl nakonec dovysvětlit, že jsem se chtěl účastnit té schůze, ale nebylo mi dobře. Takže jsem tak neučinil. Děkuji. Gut, ich glaub, das war eine nützliche Debatte. Takže to myslím, že byla velice užitečná debata. Ještě pan Léne. Já budu hovořit stručně, protože si myslím, že zápis je správný. Totiž nepotvrzuje přítomnost, ale pouze to, že se někdo zapsal do prezenční listiny a to se skutečně stalo. To je všechno to, co zápis potvrzuje a nic dalšího. Tím se nepotvrzuje skutečná přítomnost, ale pouze skutečnost, že se někdo zapsal do prezenčního seznamu a proto tady žádný problém nevidím právníci jsou vždy dobří na, pro to, aby vyvodili užitečnou interpretaci. Takže po té, co jsme si tady vyslechli naše kolegy, tak si myslím, že zápis nebudeme měnit a nebudeme se pouštět do půtek, jak dlouho kdo smí být a musí být přítomen na schůzi. Končím schůzi a všichni nyní mohou odejít.